kolegyně a kolegové. Je mi velkou ctí zde přivídat eh, Mosefa Mazukyho, eh, prezidenta Tuniska eh, v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Srdečně vítejte, pane prezidente. Pane prezidente, když jste sem k nám přijel, tuto hodinu eh, ve eh, vaší zemi Šokrý jít vedoucí eh, Lidové fronty, byl dnes ráno odporným způsobem zavražděn. My s velkým důrazem tento atentát odsuzujeme. Víme, že Tunické e, úřady učiní všechno, co bude nutné a přijmou nezbytná opatření k tomu, aby odpovědné pohnali před soud. Takovýto zločin nesmí e, zůstat e, nepotrestán. Já bych chtěl vyjádřit naši soustrast rodině zesnulého i tuniskému lidu. V této těžké hodině stojíme na vaší straně a já vyzývám všechny občany v Tunisu, aby povstali a postavili se za demokracii. 14. Um, ledna 2011 uh, se obětoval jeden z vás a tím uh, povstal uh, v duch svobody a tento duch tímto bude udržen. Pane předsedo, my vás zde vítáme otevřenýma rukama a mm, jste zástupcem eh, lidu, který eh, svrhnul jeden z nejrepresivnějších eh, a nejskorumpovanějších režimů před dvěma lety. Vaší přítomností v tomto plenárním sále, pane prezidente, nám dáváte příležitost připomenout si ty Tunisany a Tunisanky, kteří zaplatili životem za svobodu a důstojnost. A konečně, dámy a pánové, e, v e, panu e, prezidentovi zde přijímáme. v, této, v tomto městě člověka, který je jako lékař a je jako exulant 15 let tady ve Štrasburku se věnoval svým pacientům a neúprostně e, vystupoval za lidská práva. Dámy a pánové, e, pan prezident e, během přijetí mě zde vyprávěl, jak ve Štrasburku byl svědkem stavby staré parlamentní budovy i nové parlamentní budovy i jako soused. V sousední ulici tady. A pro mě toto je opravdu Mm, emocionálním momentem, by řekl. Že eh, když někdo eh, po 23 eh, letech v exilu bydlel právě vedle této budovy a tato budova pro něj byla vždycky symbolem toho, že jednou přijde v jeho zemi demokracie a svoboda. Pro něj je tedy mimořádným okamžikem být v tuto chvíli zde. Pane předsedo, pro nás je také dnes mimořádně emocionálním momentem vás zde moci přivítat. Vaše váš lid se třásl pouta své vole Eh, a nyní eh, jde eh, kamenitou a trnitou cestou směrem k demokracii. Ta cesta bude bolestivá, ale jako vždy jsem přesvědčen, že pro vaši zemi nebude cesta zpět, ale že půjde i nadále vaše země směrem k demokracii. Já jsem byl vaším hostem v prosinci v Tunisu. Poprvé jsem navštívil vaši zemi a musím říci, že jsem eh, tam eh, byl eh, velice překvapen, protože jsem nevěděl, jak vypadá taková země v transformaci, ale odvaha v vaší země mě fascinuje. Přátelskými a otevřenými slovy jste mi vysvětlil, že vaší úlohou jako prezidenta je dodávat Tunisanům sebe důvěry těm, kteří eh, bojují za zlepšení svých životních podmínek a těm, kteří eh, bojují za demokracii. Eh, to je úloha prezidenta. K tomu prezident potřebuje podporu a tuto podporu dozajista dostanete i v tomto parlamentu. Pane prezidente, srdečně vítejte a máte slovo. Monsieur le Président. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, vážení přátelé. V letech 1996 až 2001 mi diktatura bránila opustit Tunisko. Evropský parlament na to reagoval tímto dokumentem, což je pas svobody, který parlament předal mé nejmladší dceři na tomto místě v roce 2000. Tento symbolický pas zaštítili Ellen Flotter, Jean-Pierre Thierry, Michel Rocard, Astrid Tors, Gianfranco Dell'Alba, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Ducarme, Jose Maria Mendulce, Alain Lipic, Fode Sila, Alimatieri Bumediene, Cecilia Malmström, Marie-Arlette Carlotti, François Grostet a François Zimre. Dovolte, abych vyjádřil svůj velký dík a jménem svým eh, i eh, jménem všech tuniských arabských demokratů bych chtěl vyjádřit dík eh, zástupcům této instituce, protože vždy jsme zde nacházeli velkou podporu. Mesdames et messieurs, Dámy a pánové, na konci 90. let jsem napsal, že jestliže 18. století bylo stoletím francouzské a americké revoluce, 20. století stoletím revoluce ruské a čínské, pak 21. století bude stoletím arabské revoluce. Nevyčetl jsem to z kávové sedliny, ale z učebnic dějepisu. Velké národy nepáchají sebevraždu, eh, neumírají. Eh, když už všechno vypadá ztraceno, vždy najdou energii povstat. Čím delší je utrpení, čím hlubší je ten pád, čím větší je energie, eh, která je zase dostane nahoru. Arabské revoluce eh, tedy z hlediska fatálnosti dějin prostě musely přijít. Dnes vy, jako všichni Evropané, si kladou jednoduchou otázku. Tyto revoluce jsou pro nás dobrou nebo špatnou věcí, štěstím nebo nebezpečím? abyste eh, pochopili události, lidi, lidské bytosti, dokonce i živočichy a věci, potřebujete empatii protože jinak eh, neporozumíme těm druhým. Já vás tedy nežádám jen o pozornost, ale také o empatii, protože bez ní nemůžeme nikdy spolu eh, hovořit a setkávat se. Ano, arabské revoluce mohou pro Evropu znamenat vážné problémy. Už některé z nich zaznamenáváme. Je zde riziko, že se zvrhnou v nepokoje, v občanské války nebo v regionální války, jako tomu došlo v Sýrii. A to samozřejmě může mít i dopady na bezpečnost Evropy. Druhé riziko jsme zažili přímo v Tunisku po pádu diktatury. Naši mladí lidé využili eh, pádu bezpečnostního aparátu neznali hospodářské problémy, v nich, s nimiž se potýká Evropa a rychle nasedli na čluny a vzali útokem vaše pobřeží eh, v naději, že zde najdou okamžitě lepší život. Pak je zde třetí hrozba, ozbrojený islamistický extremismus, džihadistický salafismus, eh, který by mohl získat nový dech. Jedná se o celosvětovou hrozbu v případě Al-Kaidy nebo regionální eh, hrozbu jako na severu Mali, kde to řešila francouzská intervence, ale především to je vnitrostátní hrozba pro každou zemi arabského jara, protože právě eh, tato hrozba je nejbez, největším nebezpečím eh, pro kontrarevoluci. Nejsou to starorežimní struktury. A dnes často tito fundamentalisté se snaží získat nové pozice. Dámy a pánové, sklenice je ale také z poloviny plná nemusíte se bát arabských revolucí, protože to nejsou nacionalistické či xenofobní revoluce. Při vypuknutí revoluce jsme neslyšeli obvykle protizápadní nebo protiizraelská hesla, protože svobodu jsme nechtěli vybojovat na zahraničních okupantech, ale na skorumpované a brutální diktatuře, která nakonec znamenala skutečnou vnitřní okupaci. Poslední eh, demonstrace džihadistických salafistů proti západním velvyslanectvím kvůli té smutné historii islamofobního videa Eh, zaznamenali účast pouze několik set lidí a většina obyvatel se na to dívala spíše znepokojeně a nesouhlasně. Arabských revolucí se nemusíte bát, protože to jsou především sociální revoluce, které bojují za stejná sociální a ekonomická práva, které stála u zrodu také vašich vlastních revolucí a změn. Nemusíte se bát arabských revolucí, protože se jedná o demokratické revoluce. Ano, islamistické strany zvítězily ve volbách v Tunisku, v Libii, v Egyptě ale právě demokracie řadu eh, nových členů přivedla do těchto stran. Právě demokracie těmto stranám vnutila svá pravidla, svou etiku a svůj pohled na eh, vztahy ve světě. Tady se nejedná o triumf islamismu v návaznosti na arabské jaro. Islamismus se nesnaží revoluce zmocnit. Demokracie stále dobývá svět alespoň tedy ta uh, umírněná frakce, která převládá v islamistickém spektru v Tunisku. Eh, jsou tito lidé upřímní nebo jen manévrují, to uvidíme s časem, ale musí se naučit pravidlům hry eh, podle demokracie, protože jinak by nastolili občanskou, pardon, náboženskou diktaturu, kterou by arabové svrhli stejně jako svrhli diktaturu nacionalistickou nebo socialistickou v minulosti. Někteří hovoří o islamistické zimě, která by střídala arabské jaro, ale ti zřejmě si neuvědomují, že i jiným národům trvalo mnoho let, než po revoluci eh, našli znovu rovnováhu. Dámy a pánové, pokud jde o budoucnost revolucí, ještě není vyhráno. Hovořme o Tunisku, o mé zemi, kterou znám nejlépe. My jsme hrdí na to, že u nás revoluce ne, neznamenala velké ztráty na životech. Já teď s pohnutím myslím na utrpení eh, syrského lidu, který za svou svobodu platí tu nejvyšší cenu a který potřebuje velkou humanitární a politickou podporu eh, od všech ostatních svobodných národů. My jsme vytvořili koaliční vládu mezi umírněnými sekulárními sílami a mezi umírněnými islamisty, tak aby se tedy spojily tyto moderní i tradicionalistické složky našeho národa. Tato vláda funguje. Obnovili jsme stát, který v roce 2011 přestal existovat. Obnovili jsme hospodářství, takže v Tunisku eh, v roce 2011 byl hospodářský eh, růst minus 1,8%, v roce 2012 už plus 3,5%. Samozřejmě vláda má problémy kvůli osobním a politickým střetům typickým pro všechny koalice, ale nemáme lepší volbu a musíme se s tím smířit až do nejbližších voleb. Doufám, doufáme, že budou co nejdříve. Už celé měsíce sepisujeme ústavu demokratického a občanského státu pluralitní společnosti. Nese to sebou určité problémy, ale vítězí snaha o konsensus a doufáme, že ten text bude hotov do dvou, tří měsíců. Rozhodně chceme hájit všechny svobody, hájit práva žen, ale pochopitelně za dva roky nemůžete změnit chování a postoje, které trvaly více než 50 let chceme chránit životní styl moderní části Tuniska a zlepšit životní úroveň té chudé a zapomenuté části Tuniska. Ale jsou to opravdu veliké úkoly, protože teď teprve zjišťujeme, jaké je dědictví eh, diktatury. Rozhodně chceme pokračovat v naší strategii absorbovat tu eh, umírněnou frakci islamismu protože eh, prostě existuje, i když se to některým ideologům eh, nelíbí. A chceme zároveň zajistit, eh, aby tyto islamistické strany se ukotvily v, de- v demokracii, aby fungovaly dle zákona a s dodržením lidských práv. V rozhodně nechceme připustit, aby tento proud, eh, ekvivalent vaší extrémní pravice, nějak ohrozil náš model společnosti, protože my se orientujeme na moderní svět. Nechceme rozhodně ohrozit práva žen, lidská práva nebo vztahy se západem. My chceme míru milovné vztahy se západem, které budou vycházet z vzájemného respektu a z partnerství prospěšného pro obě strany. Samozřejmě tato cesta eh, znamen, má mnoho překážek, protože existuje mnoho nepřátel. Eh, objevuje se eh, verbální násilí, objevují se snahy poštvat muslimy proti muslimům a dnes došlo k vraždě politického vůdce, kterého dobře znám. Byl to pro mě dlouhodobý přítel a jedná se o politickou vraždu k níž došlo právě dnes, kdy k vám hovořím. To je opravdu veliká eh, hrozba, ale my rozhodně odmítáme eh, tento vzkaz, odmítáme tento signál a i nadále budeme se snažit odhalit nepřátele revoluce. A budeme pokračovat v naší politice. Celý proces demokratizace státu a společnosti, vytvoření trvale udržitelného rozvoje, by, bude obtížnější, složitější, delší, než jsme předpokládali, ale pokračuje. Hodně faktorů ovlivnil naši revoluce, arabské revoluce, rozhodnost národu nebo jejich ztráta přesvědčení, rozumnost nebo šílenství. A to někdy označujeme jako štěstí či naděje, ale můžete vsadit na Tunisko, který je laboratoří velkého přechodu a chceme uspět. Dámy a pánové, velmi jsme trpěli v eh, Tunisku nedostatkem národního právního státu a také, že tento právní stát neexistoval na mezinárodní rovni. Když se konaly prezidentské volby, organizované diktátorem, který stále vyhrával 99% hlasů. My jako demokraté jsme neměli žádné odvolání pro požadování neplatnosti těchto sfalšovaných voleb. Žádný ústavní soud, žádný mezinárodní ústavní soud a nadnárodní instance, která by rozhodla na základě univerzální deklarace lidských práv o smlouvách, o platnosti voleb, o souladu Národní ústavy s mezinárodními normami. O tomto orgánu jsem snil jako pronásledný intelektuál a dnes existuje jako projekt, který byl schválen summitem Africké unie v Addis Abebě, byl podpořen i latinskoamerickými státy a já nyní žádám jménem Tuniska, aby byl podpořen aby právní stát na celosté úrovni mohl jít ku předu a demokracie se den ze dne posilovala všude ve světě. Dámy a pánové, musí, musíme spolehat sami na sebe, ale také bychom chtěli se spolehnout na Evropu. Jsem tomu, že poprvé naše zájmy ideály jsou v souladu. Chápeme potíže našich partnerů ze severního břehu našeho společného moře, ale jsme si jistí, že investice a angažovanost v konsolidaci naší ekonomiky znamená také upevnění rodící se demokracie jako takové. A chci zde poděkovat Německu, že souhlasilo s konverzí našeho dluhu ekvivalent 60 milionů euro proměnu v projekty rozvojové a věříme, že naši další partneři, zejména Francie, učiní to samé. Dámy a pánové, nad rámec ekonomický, existují ve vztazích mezi našimi světy něco hlubšího. Astronomové definují galaxie a skupiny galaxií a my definujeme stejně tak kultury a skupiny kultur. Někdo správně řekl, že východ začíná někde na východ od Iránu. Magrib začíná arabsky, znamená arabský západ a svým způsobem my jsme obyvatelé jeho západu a sdílíme s vámi dědictví řecké, židovsko-křesťanské a muslimské, bolestné dějiny křižáckých výprav a kolonizace. A to vše vytvořilo složité vazby mezi námi. Víme, za co vděčí rodící se západ eh, arabsko-muslimské kultuře. Zveme, víme, že modernost eh, arabské kultury vděčí za mnohé Evropě v oblasti umění a vědy. A ty výměny budou mezi lidmi obohacením, zejména pokud budou trvalé a rovno, rovné. 300 milionů Arabů podporovalo několik jazyků a já bych chtěl vyjádřit přání, že Evropa dá arabštině a arabské kultuře místo, které jí bylo odmítáno a to bude stále méně přijímáno, pokud se tak nestane, mladými generacemi u nás. Dámy a pánové, Evropský vliv na arabský svět je také ideologický a to není nic nového. Během 20. století Egypt, Irák a Libie se cítili nést úlohu Pruska. Nasser Saddam Grafí snil o tom, že se stanou arabskými Bismarky. A tím lépe, že tato, toto pojetí zkrachovalo. A dnes sníme o Magrebské unie na, podle vzoru Evropské unie. To znamená unie demokratických uh, států a svobodných národů, které pracují pro blaho všech. Evropská unie nás fascinuje, protože se jí podařilo něco pozoruhodného, téměř zázračného, francouzsko-německé usmíření. Existence takového zázraku ukazuje možnost opakování takového zázraku, i když zázraky jsou skutečně vzácné. Já chci připravit příchod míru na Blízký východ požádejte své izraelské kolegy vzhledem k zablokování situace, aby přemýšleli o míru, který nebude znamenat e, ústup a porážku, aby, došlo, aby nedošlo k novému kolu věčné války. Požádejte o propuštění Marvana Bargutyho, poslance, jako jste vy, a aby mu bylo umožněno přijet do Tunesku, aby se mu vrátilo zdraví, které je zničené eh, desetiletým vězením v izolaci. Začal jsem osobní vzpomínkou a skončím také další osobní vzpomínkou. Štrasburg je město, kde jsem studoval, kde jsem se naučil svou profesi. Je to město, jehož obyvatelé mě hluboce poznamenali smyslem pro práci, pro skromnost a řád. Také se zde narodili mé dvě dcery. Je to město, kde se rozhodlo o tom zásadním pro můj zbytek života. Jako mladý lékař na začátku 70. let jsem předstoupil před jednou ze svých nejvýznamnějších učitelů na Štrasburské lékařské fakultě a požádal jsem ho o souhlas s, doktor, s tématem doktorské práce. Chtěl jsem navrhovně pracovat o pokusech na lidech v medicíně. Já jsem s tím souhlasil, protože jsem chtěl být dobrým žákem Marka Kleina. Já jsem nevěděl, že můj ctěný učitel byl protože jako žid byl, ode, byl v koncentračním táboře a jako lékař zde působil v útvaru, který prováděl pokusy na vězních. Příprava doktorátu byla cestou v hrůze, hrůze vědy bez svědomí, hrůze lidské povahy, která je schopna nejhoršího, hrůza zcela zvráceného politického režimu a banality zla. A během svého výzkumu jsem si poprvé přečetl univerzální deklaraci lidských práv. A nemyslím si, že si Mark Klein uvědomil jenom na chvilku, jaký dopad má na život mladého cizího lékaře, který požádal, aby se stal jeho žákem. Ani jaký bude mít dopad na další život eh, dalších lidí. Nedokázal si představit, co bude znamenat jeho vliv na jeho žáka, pokud jde o uvěznění, exil a léta pronásledování, ale také vítězství a úspěchu. A toto vítězství mi umožňuje být zde na tomto místě posvěceném demokracii, mírem a bratrstvím. Promlouvám zde jako svobodný člověk jménem svobodného národa, protože to vítězství mu patří také. Chtěl bych to vítězství právě jemu věnovat a zasvětit. Dovolte mi konečně, abych zde pozdravil Štrasburg, Alsasko, francouzsko-tuniské přátelství a euroarabské přátelství. A skončím nejkrásnějším pozdravem mezi lidmi. Assalamu alaikum, ať vás mír provází. Dámy a pánové, myslím, eh, že eh, ke slovům pana prezidenta a vašemu eh, potlesku nemusím nic dodávat, ale dohodl jsem se s panem prezidentem, protože jsem dostal celou řadu proseb z vašich řad, abychom symbolicky jako sněmovna vyjádřili um, úctu obětem příslušného eh, tuniského procesu, čili teď vás poprosím o zachování minuty, minuty ticha. darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Já vám mnohokrát děkuji a děkuji eh, prezidentovi Tuniska. Dámy a pánové, myslím, si, že to byl eh, dojemný moment, ať je Tunisko, ať je svoboda, ať je demokracie, pane prezidente.